Ladies and gentlemen, dear colleagues. Panové, nyní nás čeká poslední bod na našem pořadu jednání. Prosím, žádám pana poslance Bytykofera, aby laskavě ukončil své diskuze o budoucnosti Evropy a o evropsko-saudských vztazích. A nyní vřele vítáme jeho excelenci Adela Al-Jubira, ministra zahraničních věcí Saudsko-arabského království. Vítáme vás na výboru pro zahraniční otázky. Pane Al-Jubir, je nám nesmírným potěšením vás přivítat na našem výboru a vyměnit si s vámi názory o bezpečnostní situaci v Perském zálivu Rádi si vyslechneme váš názor na to, co se děje. Všichni sledujeme rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Iránem. Deeskalace je naléhavou nutností. Rádi si také poslechneme něco o vašich názorech, eh, na, eh, vašich stazích s Katarem. Musíme posilovat mírovou spolupráci v regionu. A Evropský parlament vyjadřoval znepokojení nad vážnou situací v Jenemu, což je eh, nejhorší humanitární krize na světě, která eh, zatím vůbec nekončí vzhledem k poslednímu vývoji. Jaká je situace v terénu? A jak je možno ukončit tento strašný konflikt? Final note. Evropský parlament monitoruje situaci týkající se blogera Badávýho který je nositelem Sacharovy ceny soudu vyjadřování a po čtvrté zahájil eh, hladovku v září. A my chceme eh, zopakovat žádost o královskou milost. Very much. It's a great honor. Děkuji mi ctí a potěšením, že jsem znovu mezi vámi těším se na naši diskuzi. Já se pokusím hovořit stručně, protože vím, že váš čas je omezen. Náš region je zajímavý, <laughs> plný výzev, ale jsou tam tři náboženství, které spolu existují, tři, tři kontinenty, obrovské zdroje, obrovský potenciál a mnoho výzev. A to je, ať jsou v Jemenu, v Izraeli, v Palestině, v, jin, Sýrii, v Iráku, iránské aktivity <clears throat> Černé, eh, Červené, Rudé moře, Sahel, Afganistan, Pakistan, napětí mezi Indií a Pakistanem. No prostě nikdy není nuda. A naším eh, cílem je pracovat na všech těchto výzvách, snažit se zaměřovat i na náš vnitřní vývoj. Nejvíc nám záleží na eh, našem lidu, našich lidech. Chceme rozvíjet naši zemi, naši vizi 2030. Měli bychom omezit naši závislost na ropě, otevřít nové eh, investice, chceme eh, zmocnit naše mladé lidi a ženy, chceme mít vzdělávací systém, který je na světové úrovni, chceme bojovat s extremismem a mít kulturu umírněnosti a tolerance, abychom eh, měli příležitosti pro mladé lidi, kteří z nich je ve věku. 70% našich obyvatel jsou mladí lidé do věku 30 let a ti si zaslouží mít příležitost um, dosahovat maximálních výsledků a aby mohli eh, potom vést stabilní živobytí, aby, aby eh, byli imunní vůči těm problémům, které eh, nás obklopují. Naše společnost prochází obrovskou společenskou změnou, Eh, to souvisí i s tím naším programem do roku 2030. Eh, zejména dochází k desegregaci ve veřejných místech a v rekreační otázky, co se týče tedy role žen. Ženy mohou konečně řídit, mohou nyní konečně cestovat bez, do povolení mužů jako muži a mohou uh, mít přístup ke všem zaměstnáním veřejném sektoru. Nyní ženy mají nárok na stejný plat – a, takže reformujeme náš dělávací systém a chceme odbourat veškerý extremismus, zaměřit se na umírněnost. A já chci, aby lidé, když se podívají na Saudskou Arabii, aby viděli umírněný, tolerantní, inkluzivní, moderní společnost, která eh, dává maximální potenciál svým lidem. Samozřejmě každý se dopouští chyb, ale eh, budeme pokračovat plnou parou vpřed. Již jsme zaznamenáváme konkrétní pozitivní výsledky, například vysoké navýšení zahraničních investic v uplynulém roce, obrovský nárůst zahraničních podnikatelů, kteří se usazují v Saudské Arabii. To je velice pozitivní známka jejich důvěry v saudskou ekonomiku a důvěru v náš reformní proces a v budoucnost Saudské Arabie. A ještě jsem nezmínil jednu statistiku. Naše ministerstvo obchodu a průmyslu nastavilo, že 30% našich podnikatelů jsou dnes ženy. To jsou důležité statistiky. 55% našich eh, univerzitních studentů eh, a středoškolských a vyšších studentů jsou ženy. A eh, takže budeme nadále reformovat naši společnost, protože to je v našem nejlepším zájmu. A co se týče otázku, otázky Kataru, tak se, máme problém s tím, že Katar podporuje extremismus a terorismus. Dále proto, že Eh, platí výplatné teroristickým organizacím, jako je Hezbollah a další. A tím se financuje terorismus. Čili jsou financovatelé terorismu, dále zasahují do našich vnitřních záležitostí. No a to jsme všechno jasně našim bratrům v Kataru eh, řekli, sdělili a já doufám, že oni sdělí, eh, změní tedy své chování a máme problém s tím, že Katar využívá svých mediálních platform k tomu, aby k šíření nenávisti a netolerance. My se to snažíme eliminovat. Takže záleží na eh, našich eh, katarských sousedech. Doufáme, že postoupí před správným směrem. A Doufám, že dopady těchto neschod budou minimalizovány, že se budou příslušné výbory nadále scházet a že tím nebude eh, ovlivněno eh, na, ovlivněn například eh, vojenský výcvik a další, aby tento konflikt nespůsobil skutečnou krizi. Pak jste se mě zeptali na ten případ toho blogera. To je součástí právního systému, je to nezávislé rozhodnutí soudního systému a soudy budou muset rozhodnout o tom, co se bude dít dál. No a myslím, že teď bych odpověděl na vaše otázky, protože tady nechci jaksi příliš převládat v té diskuzi. Děkuji vám, pane ministře, vaše excelence. A než předám slovo kolegům, dovolte, abych přivítal také velvyslance Saudské Arábie, který je častým návštěvníkem v Evropském parlamentu. Máme teď 30 minut na výměnu názoru, vážení kolegové. Takže dejte mi vědět, kdo si žádá o slovo. Začneme EPP. David Leger má slovo jako první, pak Michal. Tak první Michal Galer, prosím. <clears throat> Děkuji, vítejte, pane ministře, v našem výboru. Chci vám poděkovat za vysvětlení eh, vašeho domácího programu a politiky. Slyšel jsem slova o umírněnosti a toleranci. Přeji vám hodně úspěchů v této snaze, zejména pokud jde o práva žen. O nich jste hovořil. Byl bych rád, kdyby tento duch tolerance a umírněnosti byl přítomen také, když eh, Saudská Arábie financuje v zahraničí mešity. Neříkám, že to dělá vždy vláda, ale Eh, mluvím teď o Sarajevu nebo Tunisu, Islamabadu, eh, vlastně kdekoliv eh, jsem, lidé mi říkají, že Saudové hm, financují mešity a jsou to salafistické či hm, radikální křídla, takže pokud máte domácí politiku umírněnosti a tolerance, byl bych rád, kdybyste ji maximálně vyváželi také do zahraničí. Moje otázka se nikoli v eh, bezprostředních budoucích vztahů mezi Saudskou Arábií a eh, vaším okolím, ale spíše středně dobá perspektiva. Souhlasil byste s tím, že eh, byste zavedli něco podobného, co mi před 40 lety, tedy konferenci pro bezpečnost a spolupráci, že byste tímto způsobem zapojili všechny země regionu a všichni by společně usilovali o společnou mírovou budoucnost. Není toto perspektiva, která by neměla mít žádná omezení nikoho vylučovat a byla by ku prospěchu nás všech. Děkuji, pane Kalere, nyní Marie Arena, SAD. Merci beaucoup. Děkuji. Bych měla pár dotazů. Týkající se lidských práv, v únoru 2018 Evropský parlament schválil usnesení, naléhavé usnesení o situace eh, lidských práv žen v Saudské Arabii, zejména těch eh, obhajců lidských práv, kteří jsou nyní bez jakéhokoliv obvinování zadržení. A samozřejmě to vyvolává velké kritiky Saudské Arábie. Myslíte, že je možné eh, tyto aktivisty propustit? zejména protože eh, tedy eh, hovoříte o roli žen a nyní ten zákon již byl schválen, takže by mohly být propustěni Dále, Sacharova cena eh, pana Badawiho, který, který on byl zatčen v roce 2012, jeho zdravotní stav je znepokojivý a my chceme, aby bylo, došlo k rozhodnutí propuštění ze zdravotních důvodů. Můžete vzít v potaz tuto žádost, kterou Um, eh, sformuloval Evropský parlament u příležitosti udělení Sacharovy ceny. A dále politické otázky Jemenu, 24 milionů Jemenitů, 112 milionů dětí závisí na humanitární pomoci. Stockholmská dohoda existuje a my ji vítáme, a, ale samozřejmě eh, je zapotřebí eh, saudsko-arabské angažma a jak je to s tou iniciativou ohledně deeskalace ve vztahu mezi Spojenými státy a Iránem. Děkuji za Renew, paní von Líze. Děkuji. Vaše excelence, Podobně jako paní Arena vystupuji jménem výboru podvýboru pro lidská práva. My si uvědomujeme, že bylo dosaženo pokroku v Saudské Arábii, zejména pokud jde o práva žen. Děkuji vám za to, ale musím zmínit 13 aktivistek, které byly zadrženy od poloviny roku 2018, čeká je trestní stíhání kvůli aktivismu. Řada kampaní proti zákazu eh, řízení eh, žen a tak dále. Po všech těchto změnách systému vím, že pět z těchto třinácti aktivistek je nadále ve vězení, včetně Luzein Haslun, Samarva Davi, Nasima Al-Sada, Nuf Abul Aziz a Maya Al-Zahrani. Eh, často používáme bezpečnostní argumenty pro omluvu zatčení, ale jak vysvětlit, že některé ty ženy byly obviněny v roce 2019, pak kontaktovány mezinárodními organizacemi jako například Amnesty International. A za druhé, e, prověřily saudské orgány zprávy o špatném zacházení a mučení e, Al-Haslun a dalších e, aktivistek. A za třetí, proč Al-Lužejn a Al-Nasima v izolaci od začátku roku 2019. Děkuji Irina von Wiese za zelené. Chce se někdo chopit slova? Hanna Neumann, děkuji. A moje dvě kolegyně z podvýboru pro lidská práva už upozornily na případy porušování lidských práv proto jako předsedkyně pro delegaci pro arabský poloostrov zmíním některé aspekty možné spolupráce. Vaše eh, návštěva přichází zavčasu v okamžiku eh, eskalace generála Soleimányho po vraždě generála Soleimányho. Eskalace může být rychlá, takže je v našem společném zájmu, aby k této eskalaci do budoucna nedošlo. Takže Nicméně ten konflikt eh, který souvisí s zabitím generála Soleimaniho, není vyřešen. A paní Mogherini usilovala o regionální konferenci eh, se zapojením Iránu, Iráku, Rady GCC i Josep Borel to podporuje, proto se chci zeptat, jak vnímáte potenciál takovéhoto regionálního přístupu v tuto chvíli? A je, tady, je to tedy i iránská iniciativa. A další věc. Vy jste zmínil v projevu řadu věcí, které plánujete ve vaší zemi obnovitelnou energii, stabilitu v regionu, stabilizace v Jemenu, rovnost eh, žen, svoboda projevu. Ano, to je krásný seznam. Viděli jsme i konkrétní kroky, které jste učinili, ale bylo by možné ten pokrok eh, zrychlit. Myslíte si, že ke zrychlení může dojít a jak si myslíte, že by EU a Saudská Arábie mohly spolupracovat? aby k tomu urychlení došlo. A ještě cituji, říkal jste, umírněná, tolerantní a inkluzivní společnost. I tento cíl sdílíme. Děkuji paní Neumann za EKR. Přímo před námi Jeffrey van Orden, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Alčupire. Velkou hrozbou v regionu je Irán, další silná regionální eh, mocnost na sever od vás, to je Turecko. Eh, klíčový spojenec v NATO. Vnímáte tady nějakou možnost, jak zlepšit vztahy mezi Saudskou Arábií a Tureckem? Děkuji. Děkuji, Jeffrey. Za GUE pan Kologlu, prosím. Vy zřejmě vystoupíte v řečtině, že ano, proč ne? Pokud jeho excelence hovoří řecky, tak vystoupím v řečtině. Tak v tom případě budu mluvit anglicky. Pane ministře, vy jste řekl celou řadu mm, krásných slov, eh, byla určena Evropskému parlamentu, ale zároveň jste hovořil o svobodě projevu, o právech, právech žen. Ženy jsou ovšem u vás ve vězení kvůli tomu, že bojovaly za svá práva. A vy jste dorazil do Evropského parlamentu a přitom je tady pan Badávy, kdo dostal Sacharovovu cenu, eh, nejvyšší cenu, kterou věnujeme aktivistům za lidská práva a ten je nadále ve vězení. Měl jste nám říci něco i o tomto případu a nebo v Jemenu. Tam víme, že dochází k humanitární katastrofě a Saudská Arábie by za to měla nést svou odpovědnost, rovněž za zapojení do tamní občanské války a o tom jsme nic neslyšeli. A na závěr, my v Evropském parlamentu Eh, mm, máme, eh, jsme velice znepokojeni eh, vraždou novináře Khashoggiho. Konečně došlo k procesu, Ale my tady vnímáme přímé zapojení vedení Saudské Arábie do této vraždy. Já se za to omlouvám ale vy nám k tomu musíte říci více, více nám musíte říct k tomu, k čemu došlo. Agenti byli usvědčeni a zdá se, že jednali sami ze svého popudu. Ale jsou tady kritici, kteří eh, kteří eh, už vyjádřili eh, svůj nesouhlas eh, s vaším postupem. Dobře, kolegové, uzavřu seznam řečníků. Další řečníci. Tímto uzavírám seznam. David Leger jako první, prosím. Thank you. Děkuji, vaše excelence. Navzdory tomu, že v Saudské Arabii probíhá proces, Evropská unie, já i řada Evropanů a máme mm, eh, problémy s eh, neustálým mm, politickým zatýkáním eh, Vysokopostavení členové královské rodiny jako princ Abdullah mm, jsou zadržováni bez řádného procesu, stejně jako Abul Abkair nebo Raif Badavi, který Eh, má dlouhý eh, trest odnětí svobody. Chcete se prosím vyjádřit eh, k tomu, jak probíhají tyto procesy s klíčovými představiteli vašeho režimu? Pan Bazesku, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Já mám komplikovanou otázku, ale možná zvládnete na ní odpovědět. Ve vašem regionu probíhá boj o mm, dominanci mezi Iránem a Saudskou Arábií. Ovšem, nakonec jakou mm, výhodu to přinese saudským Arabům, pokud eh, zůstane Irán v této setrvalé soutěži o dominanci v regionu? Děkuji. Děkuji, pane Bazesku, a nyní Martin Howard. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vaše excelence. Já jsem navštívil eh, váš eh, region a měl jsem tam velice zdvořilé přijetí. Eh, nicméně Human Rights Watch eh, v nedávné zprávě o Saudské Arábii hovoří o zneužívání, zatýkání, eh, obtěžování intelektuálů, kteří veřejně dávají najevo svůj názor o omezování práv eh, nevládních organizací, o tom, že jste popravili 184 eh, osob, což je vůbec eh, nejvíce od dob monitorování, z toho 37 lidí v jednom jediném dni v Dubnu, 94 cizí státních příslušníků, což je také znepokojivé. Tři z nich byli ještě mladiství v době trestného činu a v řadě těchto případů jsou naštění zmučení či nedostatku spravedlivého procesu, což je znepokojivé. Paní Arena již hovořila o Alžina Leflui, Nasima Asada a dalších ženách, které jsou vězněny za trestné činy, které jsou údajné a které by eh, u nás jako takové chápány rozhodně nebyly. A další kolegyně zmiňovala eh, Raifa Badávího, který je ve vězení eh, za to, že spustil liberální síť. Jako liberál eh, mně to přijde zvláště znepokojivé. Takže pokud eh, chcete, aby Saudská Arábie byla vnímána skutečně jako moderní, inkluzivní a umírněná společnost, tak budete zklamán, protože se tak nestane, dokud Saudská Arábie nezačne řešit tato flagrantní porušení lidských práv. Vy máte vůbec nejhorší historii porušování lidských práv na světě a pokud chcete, abychom vás vnímali jako eh, přítele a mm, spojence, tak toto se musí změnit. Děkuji a nyní eh, Petra, prosím. Minister, welcome to the Děkuji. Pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu. Vítáme jakéhokoliv hosta a hovoříme s ním upřímně a já se o to pokusím i ve vašem případě. Ve vašem projevu jsem našel mnoho slibného a přeji vaší zemi co nejvíce pozitivních změn směrem k toleranci, umírněnosti a dodržování lidských práv. ale od doby, kdy vyhrál Sacharovovu cenu, zůstává rají v Badaví za mřížemi a čeká na soud. A my budeme neustále požadovat jeho bezpodmínečné propuštění. A musíte pochopit, že my nestichneme a neumlkneme, dokud se Rají v Badaví neocitne v pořádku na svobodě, byť v Saudské Arábii. Za druhé, pane ministře, velice rád bych slyšel vaše vyjádření k eh, soudu s pachateli brutální vraždy Jamala Khashoggiho, eh, ke které došlo eh, na diplomatickém zastoupení Saudské Arábie. Šlo o mimořádnou surovost vůči této osobě a to si žádá vaše vyjádření, pane ministře. Já doufám, že v tom se mnou souhlasíte. Evropská unie, jakožto demokratická unie, eh, se těší partnerství se, Saud, se Saudskou Arábií, ale eh, míček je na vaší straně hřiště a já doufám, že si to také uvědomujete. Kolegové, děkuji za otevřené a upřímné otázky a vaše excelence, pane ministře, prosím, abyste odpověděl. Děkuji. Eh, já začnu Jemenem a těmi politickými otázkami a potom přejdu k lidským právám. Pokud je o Jemen, to je válka, kterou jsme nezačali. My jsme pomáhali eh, Jemenu eh, přejít od prezidentského režimu eh, k něčemu jinému. Byla to vláda, která vraždila lidi a rozpoutala teror. My jsme tedy eh, prezident eh, utekl z vězení a eh, potom žádalo podporu. My jsme zasáhli v zájmu legitimní jemenské vlády devět měsíců po začátku války. Usilovali jsme o jakékoliv politické řešení, navrhli jsme jich 70 a Hufisové všechno z toho odmítli. Vypálili eh, několik balistických střel a 200, zdro, 200 dronů, dronů a nikdo je neobvinuje. Obléhají města a vesnice, nechávají lidi vyhladovět, ale koalice má údajně vinu za to, co se tam děje. My jsme poskytli 14 milionů dolarů pomoci, humanitární a ekonomické pomoci Jemenu, víc než jaká jakákoliv jiná země na světě, eh, ale Hufisové stále ještě eh, existují, používají, ho na svou, používají ty peníze na své eh, vojenské mašinerie a nikdo nic neřekne. Došlo k, k vraždění a mrzačení tisíců nevinných Jemenců a nikdo nic neříká. Ale my za to údajně můžeme. Na tomhle narrativu je něco zásadně špatně. Společně s Martinem Griffithem se snažíme o politické řešení v Jemenu a e, pracujeme na deeskalaci a Hufísové eh, omezili eh, raketové útoky na Saudskou Arábii eh, zhruba na 80 a dochází k výměně vězňů a e, budování kapacity na letištích a přístavech. Já doufám, že se nám e, podaří e, dosáhnout s Martinem Griffithem politického řešení, ale myšlenka, že Saudská Arábie je odpovědná za to, co se děje v Jemenu, je nesprávná. My jsme to nezačali, začali to Hufisové, to jsou ti, kdo spáchali tato zvěrstva, ne my. Na to lidé zapomínají. A potom další věc, kterou jsem chtěl připomenout, se týká Iránu a usmířovací konference. Od roku 1979 jsme se od Iránu dočkali pouze smrti a zkázy. Podali jsme jim pomocnou ruku a nikam nás nedovedla opakovaně vraždí naše diplomaty. Dvakrát zautočili v Iránu na naši ambasádu. Pokusili se vyhodit do povětří objekty v Saudské Arábii a také to udělali. Snaží se eh, destabilizovat eh, Kuwait, Bahrajn, Jemen, Saudskou Arábii eh, a domnívají se, že v zájmu exportu revoluce nemusí věřit v suverenitu národů, domnívají se, že každý šíita patří Iránu, což je eh, směšné, to je jako říkat, že každý katolik patří Itálii. Tohle ale oni nepřijmou, oni nevěří v princip nevměšování, jsou největším sponzorem terorismu na světě a proto máme problém s Iránem. Proto máme problém s Iránem. A pokud Iránci se začnou chovat jinak, tak bychom měli na čem stavět. Ale dokud to neudělají, tak čeho bychom dosáhli? Už s nimi vedeme hovor od roku 1979, 40 let a nedostali jsme se nikam. Teď se Iránci brání eh, v, Iráku demonstrují eh, šíité proti iránskému vlivu, eh, demonstruje Hezbalah, eh, to všechno jsou reakce na iránskou agresivní politiku v regionu. Takže je potřeba nepolevovat v tlaku na Irán, aby Irán změnil své chování a začal respektovat mezinárodní řád založený na pravidlech, eh, který eh, byl stanoven mezinárodní smlouvou. Je snadné sedět v Bruselu a říkat, proč se s nimi nebavíte, protože na vás neprší jejich rakety, vám nevraždí diplomaty, vám nevyhazují ambasády do potřeby, eh, do, do, do povětří, vy nemáte jejich teroristické buňky ve své zemi. Tenhle problém máme s Iránem a tenhle problém má s Iránem problém celý svět. Máme tu problém JCPOA, to musí být napraveno, eh, potom iránská podpora terorismu musí přestat a potom máme eh, program balistických střel. To jsou závažné problémy a je na Iráncích, aby se rozhodli, jestli chtějí eh, mít revoluci, což znamená iracionální akci, se kterou se nedá nic dělat, anebo jestli chtějí být národní stát. A pokud jsou národní stát, měli by se podle toho chovat. A potom se s nimi můžeme bavit. Takže tolik k otázce Iránu, těch otázek bylo více. Pokud jde o extremismus a vývoz extremismu, tak já si myslím, že to je historická otázka. E, my jsme provozovali e, charity v Afghánistánu a na Balkáně a pak jsme o nich zjistili, že jsou extremistické a zakročili jsme a ukončili jsme to. Postavili jsme financování terorismu mimo zákon a nepovolujeme šíření nenávisti v Saudské Arábii i mimo Saudskou Arábii. A kdo se toho dopustí, ten bude potrestán, protože je jedno, kde šíříte netoleranci a nenávist, ono se vám to vždycky vrátí. A e, cílem těch radikálních extremistů není Brusel, ale Meka. To je centrum islámu. Takže abychom my šli po lidech, kteří eh, financují terorismus eh, nebo podporují extremisty, kteří jdou po nás, tak to je iracionální. A my eh, spolupracujeme s partnery z celého světa a bojujeme proti tomu, ale je třeba říci, že máme problém s muslimským bratrstvem, které se rozšířilo po celém světě a které se snaží eh, ovládat vlády a eh, podporovat extremismus, ale my jsme z toho potom obvinováni. Takže to jsou historické záležitosti staré víc než dvě desetiletí a lidé stále ještě eh, ne, si neuvědomují realitu, že my jsme jedna z hlavních obětí a že jsme eh, jedním z hlavních eh, zastánců boje proti extremismu. Role Evropy je v našem regionu velice důležitá. Máte s námi společnou historii, máte obrovskou ekonomickou sílu, máte politickou moudrost. A ve všech oblastech, o kterých jsem hovořil na, za, na začátku, hraje Evropa roli v Jemenu, v Syrii, v Iráku, ve všech těchto zemích. A to nejenom finanční roli, ale také vojenskou. Máte muže a ženy ve zbrani, kteří bojují proti Daeši v Syrii a Iráku a máte muže a ženy ve zbrani, kteří uh, se snaží o udržení stability v Afganistánu. A také máte vojáky, kteří zatlačují uh, Boko Haram v pěti zemích Sahelu. Vaši vojáci eh, bojují proti pirátům eh, v Adenském zálivu, takže vy se účastníte dění v tomto regionu a musíte se ho účastnit i dále. A teď přejdu k otázkám lidských práv. Já jsem už zmínil, že případ Raifa Badavího spadá pod saudský soudní systém a při vší úctě náš soudní systém je nezávislý a nenecháme se poučovat o tom, jak se má naše soudnictví chovat. Když se podíváte do své vlastní historie, tak některé z nejstrašnějších eh, zločinů eh, byly spáchány na tomto kontinentě a právě na základě těchto zločinů se vyvinul váš kontinent tak, jak se vyvinul. Demokracie vám nespadla z nebe přes noc, ani lidská práva se nezrodila z ničeho nic přes noc tak nám přestaňte přednášet a poučovat nás a začněte s námi spolupracovat. My máme soudní systém, ten soudní systém je nezávislý a my nenecháme nikoho spochybňovat fungování tohoto soudního systému. Při vší úctě, my jsme suverénní země, nejsme banánová republika a e, budeme respektovat rozhodnutí našich soudů. A pokud jde o Human Rights Watch, tak e, při vší úctě Human Rights Watch občas v minulosti si v Saudské Arábii protiřečil. My jsme měli eh, skupinu radikálních kazatelů na počátku 90. let a byli jsme eh, obvinováni z povolování nenávistných projevů. A když jsme je zavřeli, tak jsme byli obvinováni, že jim bereme svobodu projevu. Tak co po nás chcete? Jedno nebo druhé? Nemůžeme dělat obojí zároveň. My jsme komunikovali s Human Rights Watch, navštívili několikrát Saudskou Arábii ale nic co, ta, nic, co u nás vidí nebo slyší, se potom neobjeví v jejich zprávách e, ta kauza, kdy byli od, popraveni e, tři lidé, kteří, e, kteří se dopustili zločinu jako teenageři, to není pravda. My neuvalujeme trest smrti za zločiny spáchané nezletilými. To neděláme. Dokonce je ani nedáváme do vězení, dáváme je do dětských středisek, ze kterých se dostanou mnohem dříve a potom e, s nimi pracujeme. Ale nedáváme trest smrti někomu, kdo e, se dopustil trestného činu v době, kdy mu bylo méně než 18 let. Měli jsme situaci, kdy se rozšířily určité zvěsti, že Saudská Arábie popravila člověka, který spáchal zločin eh, v 15 letech a že ho popraví, až mu bude 18, což bude za pár měsíců. To vedlo k pobouření, eh, jak ve vaší instituci, tak v dalších zákonodárných orgánech. Bylo to na základě zvěsti, fámy. Nic takového si nikdy nestalo. Ten mladý muž nebyl odsouzen k smrti a nikdy neměl být odsouzen k smrti, protože zločin, který spáchal, spáchal v době, kdy mu nebylo 18 let. Pak je to situace, kdy někdo spáchal zločin, když mu bylo 16 nebo 17, a potom spáchali hrdelní zločin, když jim bylo 21 nebo 22. A byl odsouzen za ten zločin, který spáchal, když mu bylo více než 18. Takové případy eh, byly, ale eh, některé lidskoprávní organizace a média to svazují s těmi předchozími zločiny a říkají, že byl odsouzen k smrti za zločin, který spáchal v 16 nebo v 17. Ale to není pravda. Takže a tím se vracím k problematice žen a eh, k otázce Jamala Khashoggiho. To je nesmírně bolestné pro Saudskou Arábii. Byla to obrovská chyba, za kterou budeme platit ještě spoustu let. Spojené státy měly Abu Ghraib. Věděl o tom velitel americké armády v Iráku, šlo o americké vojáky v americkém objektu, nebo v objektu pod americkou kontrolou. Věděl o tom prezident nebo ministr obrany? Ne, nevěděl. A co udělali? Spojené státy vyšetřili, eh, pohnali příslušné osoby k odpovědnosti a zavedli preventivní opatření, aby se to neopakovalo. A tohle země běžně dělají a my jsme to udělali v případě Jamala Khashoggiho. Nebo eh, Oliva North a Irán Contras v 80. letech. Tehdy Spojené státy obchodovali eh, s, s Iránem, ten eh, případ byl prošetřen, dan před soud a pak byly zavedeny preventivní opatření. A děláte cokoliv, je to vaše věc. Já vám říkám, jak to řešíme my. Je to pro nás velice bolestná situace. A verdikt eh, obecného soudu eh, už padl, patrně proběhne odvolání a potom uvidíme, jak eh, právní rámec eh, naloží s eh, vraždou Jamala Khashoggiho. A pokud jde o ostatní vězně, tak zase říkám, při vší úctě, my nepřijímáme od nikoho žádné ponaučování. My jsme suverénní země s naším vlastním právním systémem a budeme dodržovat své vlastní zákony. A takhle to zkrátka bude. My, vám, my vás taky nepoučujeme o vašich zákonech. Nepoučujeme vás o tom, jak zacházet s menšinami nebo s imigranty. Nepoučujeme vás o tom, co jste dělali v minulosti, i v našem regionu. Jste suverénní země, my jsme spojenci, jsme přátelé, spolupracujeme spolu v důležitých otázkách, ale nemůžete nás poučovat, nás suverénní zemi, na základě informací, které máte a které nejsou úplné. To není správné, není to spravedlivé a nedělá se to mezi přáteli. Už jsem odpověděl na všechno? Ještě vztahy s Tureckem, pane ministře. Turecko je velká a důležitá země v našem regionu, eh, pojí nás obchodní vztahy a máme s Tureckem určité problémy, pokud jde o jeho zapojení do koalice v Syrii a pokud jde o to, co Turecko provádí v Libii. A eh, snažíme se, aby naše vzájemné vztahy eh, existovaly i nadále a aby se Turecko stalo zodpovědným hráčem v regionu a mohlo přispět k jeho stabilitě. Vážení kolegové, ještě než poděkuji panu ministrovi,